prohlásili za platné. Týká se to paní Justiny Vitauskajte s účinností od 21.11.2012 a paní Moniky Panajotové s účinností od 6.12.2012. Já navrhuji, abychom prohlásili, že tyto pověřenecí listiny jsou ověřeny a tímto je jejich mandát platný. Z frakce EFD jsem dostal zádosti na jmenování členů v delegacích a výborech.